ședința este reluată. Dámy a pánové, pokračujeme v zasedání. Než se pustíme do první zprávy tohoto odpoledne, bych vám chtěl oznámit, že zápis z minulé, ze včerejška je k dispozici. E, jsou k němu nějaké připomínky? Není tomu tak, takže zápis ze včerejška